Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Eh, kolegové a kolegyně. Prohlašuji naše zasedání eh, od doby 4. července zna za znovu obnovené. a srdečně vás všechny na prvním plenárním zasedání eh, teď na podzim vítám. Zasedání však musíme zahájit eh, smutnou zprávou. Náš kolega a přítel Lotar Bisky 13. srpna neočekávaně zemřel. Jeho smrt nás všechny